Good afternoon, dear colleagues. Krásné odpoledne, drazí kolegové, dámy a pánové, řečníci, vítejte na našem slyšení o budoucnosti Schengenu. V roce 2016 náš výbor už měl slyšení k tomuto tématu. A to, že hned máme teď druhé slyšení, jedině ukazuje, jak seriózně bere výbor Libe fungování šengenského prostoru. A mm, také to hovoří pro stupeň rozvoje e, jak v legislativním, tak praktickém ohledu. Zpráva Schengenu je stále pod tlakem od doby, kdy začala migrační krize a od doby nedávných teroristických útoků a to znamená, že některé členské stády v důsledku toho udržují vnitřní kontroly na vnitřních hranicích. Pro zmírnění situace eh, byla eh, uvedena vchod specifická opatření, eh, byla zavedena Evropská agentura pro kontrolu, pro kontrolu, pro kontrolu pobřeží a hranice a také byl zaveden systém vstupu a výstavu v systému Evropský cestovní autorizační systém a Schengenský informační systém. V dohledné budoucnosti budou muset členské státy podstoupit hodnocení ze strany šengenského evaluačního mechanismu, což bylo zavedeno v rámci Evropské agentury pro kontrolu hranic a pobřeží slyšení dnes se bude věnovat také tomu, jak funguje šengenský prostor. Je to veliká vymoženost a každý občan může pocitovat její hodnotu. A když se podíváme na interní a vnější výzvy, neměli bychom připustit, aby tyto odálosti měly za důsledek eh, zrušení šengenského prostoru a narušení prostoru bezpečnosti. Rada je příslušná pro rozhodování, ale je to zároveň také obtížná záležitost. A vím, že některá řešení již byla vypracována, ale rád bych připomněl, že v 18. století Benjamin Franklin řekl, ti, kteří se zvládnou zásadních svobod jenom pro dočasnou svobodu, si nezaslouží ani svobodu, ani bezpečí. A e, já si myslím, že tady by bylo riziko, že přijdeme obě, pakliže bychom jedno upřednostňovali před druhou. A Eh, proto, no a to už prokázala vlastně nedávná historie. To, co potřebujeme, je nalézt lepší způsob, jak vyrovnat, nalézt balance mezi svobodným eh, pohybem, volným pohybem a bezpečností eh, protože když zavedeme jenom větší kontroly jako jediné opatření, tak to rozhodně k této rovnováze nepřispěje. Třeba nalezat hmatatel na řešení, která se potom projeví reálně ve skutečnosti. Když se podíváme na nejnižší, my, no, jmenovatele, eh, to nám také nepomůže nalézt rovnováhu. A dovolte, abych upřed, také upřel vaši pozornost na další vývoj, vývoj v šengenské oblasti. Slyším takové názory, že by kontrolovat maritimní eh, oblasti měly jenom ty pobřežní státy, jako třeba Bulhorsko a Rumunsko. A já bych si rád vyslechl názory našich účastníků k této záležitosti, protože bude-li schválen tento postup, tak by to byla taková pochybná inovace, domnívám se, protože v okamžiku, kdy uh, zažíváme diskusy, jako například na plenárním zasedání Evropského parlamentu v prosinci, tak mnoho řečníků vyslala poselství, že to, k čemu dochází, je nespravedlivost vůči Rumunsku a Bulharsku a porušuje to zásady Evropské unie a také určité povinnosti. A, na to je třeba připo- a to je třeba připomínat. Takže dnešní slyšení má za cíl zmapovat situaci nedávných akcí a zhodnotit potřeby pro další kroky. Toto slyšení je také zorganizováno proto, aby Evropský parlament byl informován o současné aktuální situaci v Schengenu a o opatření, ke kterým došlo či nedošlo. Mm, jsem velice potěšen, že naše pozvání eh, přijali mm, vysoce postavení zástupci členských států Evropské unie i akademií. A Těším se na jejich projevy a následující diskusy. Teď, jak budeme postupovat? Na závěr prvních dvou sekcí budeme mít kolo otázek členů parlamentu a závěrečná sekce je věnována politické diskusy, takže prosím pěkně, berte na vědomí také, že toto slyšení je webstreamováno a projevy řečníků, jakož i příspěvky v diskuzi budou nahrávány. Nejprve se budeme věnovat tedy nejnovějším událostem, zmapování situace eh, týkající se fungování šengenského systému a šengenského prostoru. Naším potěšením je mít mezi námi exekutivního ředitele Kroma Garkova z EU Líza a také pana doktora Sergia Carreru z Centra pro evropské politické studie a očekávám, že se k nám připojí ministr pro evropské záležitosti pan Viktor Negresku z Rumunska, ale zatím tady máme jeho zástupce eh, Rumunska eh, tady na rumunském velvyslanectví v Bruselu. V roce 2016 eh, Politické oddělení pro občanská práva a ústavní záležitosti zveřejnilo studii interní hranice, kontroly interních hranic v šengenském prostoru. Je Schengen odolný proti krizi? A proto jsme pozvali příslušné řečníky, aby nám prezentovali tuto studii a řekli nám, jak to s ní vypadá s její implementací. A proto nám nejprve slovo panu doktoru Karerovi. No, děkuji za slovo, vážené dámy, vážení pánové, přeji vám všem hezké odpoledne. Vážené poslankyně, vážení poslanci, jsem velice rád, že se mohu zúčastnit tohoto slyšení a že vás mohu informovat o zjištěních eh, naší studie, kterou jsme vypracovali v rámci Centra pro evropská politická studia. Jedná se o situaci v Schengenu. Musíme se pořádně podívat, eh, jak to bylo v poslední dva roky a jsem velice rád, že se s vámi mohu podělit o naše zjištění. Čili tuto studii si vyžádal výbor LIBE a mm, zde vidíte mm, autory, vedle mě eh, také ještě kolega Marko Stefan, eh, pan Chunlung a paní Lina Takže za prvé, první otázku, kterou jsme si v této studii položili, zněla jedna ze tří otázek. Zda eh, systém zprávy Schengenu je odolný vůči krizím. Za druhé, může hm, se Evropská unie eh, posunout dále, než je pouze ta politika, která vlastně hm, se týká krizí. A za třetí, jaké, hm, k jakým nejnovějším, ehm, eh, k jakému novějšímu vývoji došlo od roku 2016. Soustředili jsme se na tři věci v našem výzkumu. Za prvé, stávající znovu zavedení vnitřních eh, kontrol na vnitřních hranicích, za druhé naše eh, interní kontroly a za třetí eh, začátek zahájení práce pohraniční stráže a také ještě hm, částečně něco o um, ochraně hranic. Takže v současné době je pět členských států, které stále ještě mají kontroly na svých hranicích. A ve své studii říkáme jasně, že už tedy čas vypršel, protože eh, šengenský hraniční kód určuje možnou dobu na tyto, na tyto hranice, ale teď už by tyto členské státy měly opět eh, znovu zavést možnost volného pohybu v rámci Schengenu. Studie zdůrazňuje a doporučuje, aby Evropská komise trvala na tom, aby tyto členské státy odůvodnily, zda opravdu ty kontroly jsou stále ještě nutné a přiměřené. Navíc by měly zdůvodnit intenzitu těchto kontrol, ale i dopad eh, těchto kontrol na tok osob, které vlastně musí procházet těmi kontrolami. Jedno z takových klíčových důvodů, které tyto, kterých těchto pět členských států používají, je riziko takzvaného sekundárního pohybu. A my říkáme, je to opravdu dostatečné oprávnění, dostatečné odůvodnění k tomu, aby i nadále se používal tento výjimečný scénář. Ukazuje se, že mezi tím, co jsou vlastně azylové otázky a otázky vnitřní bezpečnosti, není úplně jasná hranice, je to takové rozmožené. Ehm, otázkou je, čemu dát um, prioritu, zřejmě tedy relokaci a reformě dublinského systému. Jedno z našich našich klíčových uh, zjištění je ten, že ten systém je odolný vůči krizím, ale jediná věc je, že Schengen se vlastně stal možná takovým obětním beránkem. Uh, Ehm, protože v Evropě zatím ještě není úplně dodržena taková ta solidarita a sdílení břemene. Dále, co se týče těch sekundárních pohybů, je zapotřebí, aby zde proběhla i reforma stávajícího systému a stávajícího úřadu EASO, aby všechny členské státy, které potřebují podporu, byly, aby jim bylo pomoženo, i včetně těchto pěti států, pokud by měly problémy s sekundárními pohyby. Hmm, komise navrhla nařízení, kterým se pozměňuje šengenský hraniční kodex. Tím se rozšiřují lhuty možné pro, pro znovu zavedení eh, kontrol na vnitřních hranicích. Také se zde doporučuje vyhodnocení rizik, ale navzdory obrovskému úsilí a vítanému úsilí, které do toho komise eh, vkládá, aby se vše vrátilo k normálu, naše studie říká, že jakékoliv eh, budoucí diskuse na toto téma musí vycházet eh, z faktů, nikoli pouze z hodnocení rizik. Hmm, život eh, Schengenu nemůžeme obětovat nějakým případným rizikům. Hmm, máme zde hodnocení zranitelnosti, ale vlastně nesmí, musí to být vždy, musí to být vždy vycházet z faktu, z fakt. Studie um, také zkoumala toto nařízení také zde máme nový šengenský hodnotící mechanismus, který podle našeho názoru je možností vést eh, tak tato hodnocení na vnitřních eh, hranicích. Návrh nařízení by mohl formálně propojit využití šengenského hodnoticího mechanismu a řádného mechanismu, aby se vyhodnotilo, zda ty kontroly jsou oprávněné, zda jsou v pořádku, zda jsou na místě. Uh, a pak je zde také ještě možnost podat stížnost, eh, pokud má někdo pocit, že jeho osobní svobody byly nějakým způsobem narušeny. Druhé téma, které jsme zkoumali, jsou ty eh, vnitřní eh, kontroly. Komise navrhla doporučení, které se týká mm, přiměřených kontrol týká se to rovněž těchto pěti dotčených členských států. Toto doporučení je velice užitečné, ale zároveň bych vám chtěla připomenout, že tyto kontroly, tyto policejní kontroly vlastně ne- nemohou být ekvivalentem hraničních kontrol. Doporučení také bere v úvahu eh, věc Evropského soudního dvora. Byla to věc trestní stíhání proti A, bylo to případ Německa. A tento, tato věc jasně ukázala, že zapotřebí právní jistoty, a že zde musí být naprosto jasné vnitrostátní právní rámce o tom, jak budou tyto kontroly probíhat, protože jinak tam nejsou dostatečné záruky. Musí to být eh, <clears throat> musí to být jak v souladu s těmi policejními úkoly, tak i v souladu s hraničním eh, šengenským kodexem. Eh, v tomto návrhu o přiměřených policejních kontrolách se také říká, to, že se vlastně může trošku zamlžit, co je a co není ekvivalentní hraničním kontrolám a co je přiměřené nebo nepřiměřené. Pokud e, těch kontrol bude hodně, můžeme to pochybnit. Tato studie také ukazuje, že zatím není žádné, neexistuje žádné pravidelné monitorování těchto policejních kontrol. A myslíme si, že by bylo dobré, abychom měli také i e, jasná, jasné údaje, kolik těch údajů, pardon, kolik těch kontrol je, abychom měli k dispozici statistiky, kdo kontroluje, kdo je kontrolován, z jakých důvodů, za jakým účelem. A um, je také důležité, můžete to potom porovnávat i se situací v jiných členských státech. Také se hodně eh, diskutuje o databázích a o jejich interoperabilitě. Otázkou je, kdo má přístup k čemu a za jakým účelem. Máme zde zásadu omezení um, <clears throat> za, uh, přístupu pouze za určitým účelem, což je taková věc, o které se stále mluví. Pak, je tam, pak jsou tam ty otázky ochrany soukromí. Zároveň tedy je tam nedostatek důvěry mezi jednotlivými orgány i mezi azylovými orgány, které vlastně um, nesouvisí s policejními orgány. Um, oni vlastně se bojí podávat informace, když neví, kdo k ním bude mít přístup. Takže si myslíme, že interoperabil, interoperabilita by mohla vést i k větší ne, nedůvěře v rámci Schengenu. A pak je zde ještě otázka toho mechanismu stížností. Máme zde například Schengenský informační systém nebo Eurodac. Je možné i tam podávat určitou stížnost, když třeba nějaká ta osoba má pocit, že ta kontrola nebyla v pořádku. Hmm, nebo třeba nějaká osoba má pocit, že některé údaje o ní jsou nesprávné a žádá o opravu těchto údajů v databázích. Jedno z takových základních eh, závěrů Ehm, my, my jsme se také věnovali nové pohraniční stráži. Dospěli jsme k závěru, že to je velice pozitivní vývoj v této oblasti. Ehm, vzniklo to vlastně v, jako z, eh, jeden z výsledků nebo z dopadu té krize, k níž došlo. <clears throat> Chtěli bychom, aby nadále tato stráž se profesionalizovala v celé Evropské unii co se týče svých, eh, toho, jak ty kontroly probíhají jak probíhá ochrana hranic. Frontex zajišťuje také takzvané peer eh, kontroly, což je velice důležité, aby, Schengen, aby standardy šengenského pohraničního kodexu byly uplatňovány. Stále, stále tam Frontex ještě řeší určité problémy. <clears throat> Eh, je tam ještě velká taková velká závislost Frontexu a agentury na členských státech. Navíc pak je tam ještě mnoho dalších faktorů na vnitrostátní úrovni, které s tím souvisejí, takže musíme eh, být realističtí v našich očekáváních ohledně této, tohoto nového Frontexu. Zároveň tam jsou ještě další věci, Jednak je to ten systém stížností pro Frontex, který zatím ještě není nezávislý, takže možná bychom měli vyvinout větší úsilí, aby e, pracovníci agentury pro základní práva měli více pravomocí kontrolovat, jak operace Frontexu v terénu mm, dodržují lidská práva. No a poslední téma, kterému jsme se věnovali, byly um, byly vlastně ty, přímo ty hraniční eh, ploty, nebo ty vlastně ty fyzické hranice. Eh, my jsme zjistili, že je to jednak tedy proti takovým těm hlavním principům Evropské unie, ale zároveň i proti šengenskému hraničnímu kodexu, protože hm, se zde vlastně v některých zemích to umožňuje určité nelegální postupy, doporučujeme, abychom se na to ještě podívali podrobněji, protože celkově by to vlastně všechno mohlo podkopat legitimitu evropské politiky. Na závěr bych rád řekl, že doporučujeme, aby takový ten krizový modus už nebyl používán jako argument. Zejména by to, se toho měli vystříhat ministři vnitra a Ehm, je pravda, že v Schengenu je mnoho mm, vlastně Evropské unie i díky Evropskému parlamentu, který se podílel na tom, aby celkové to řízení Schengenu bylo lepší. Ale vlastně ta, ten systém více Evropské unie nemůžeme obětovat, nemůžeme se vrátit někam zpět jenom kvůli tomu, že došlo k nějaké krizi musíme mít eh, jednotné právní standardy. Došli jsme k závěru, že šengenský systém je odolný vůči krizi a že je kvalitní. Problémem zkrátka není šengenský systém nebo šengenský prostor. Problémem je asilové aky. Musíme se opravdu posunout od stávajícího dublinského nařízení, které vychází vlastně z nespravedlivého systému řízení, eh, sdílení odpovědnosti k systému eh, přemysťování ano, mm, dojde mm, k <clears throat> eh, těm druhotným eh, pohybům. Pak zde také ještě musí být změny agentury pro evropskou, eh, pardon, mm, změna asilového orgánu Evropské unie. Děkuji, děkujeme panu Karerovi. A nyní dáváme slovo panu Bojanču, který je zástupce stáleho zastoupení Rumunska při Evropské unii. Prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, vážení eh, poslanci, vážené poslankyně. Je mi velkou ctí, že zde mohu hovořit jménem pana Viktora Negresku, který je delegovaný ministrem pro evropské záležitosti. On si velmi přál zde být, ale bohužel Nebylo to možné z důvodu eh, odlišného plánování, takže jsem přišel já a eh, budu eh, hovořit o tématu, které, které je obrovsky důležité pro mou zemi. Schengenský prostor je základním pilířem evropské integrace a Rumunsko je plně zavázáno tomu, že jej bude ochraňovat a posilovat. V těchto dnech se hodně hovoří o budoucnosti Evropy. To souvisí samozřejmě také s dobrým fungováním šengenského prostoru. E, tento e, prostor je e, projekt, který asi nejlépe ilustruje evropský projekt a evropskou integraci. Proto jej musíme také uchovat. Musíme uchovat rovnováhu mezi volným pohybem a bezpečností. To je možné ovšem pouze díky koordinovanému rámci a spolupráci. Rumunsko je zodpovědným a spolehlivým partnerem na eh, celkové evropské úrovni. My eh, plně implementujeme šengenské aky a opravdu se snažíme maximálně naplňovat nejvyšší standardy. Já chci hovořit o hlavních iniciativách Rumunska, které mají hlavní dopad na vnitřní bezpečnost Evropy, co se týče také migrace a naši, náš příspěvek eh, vůči evropským agenturám. Co se týče zprávy a řízení Schengenu a vnitřní bezpečnosti Rumunsko spolu s dalšími zeměmi, se účastní diskusí o zlepšení zprávy a řízení Schengenu. Hlavním cílem tedy je Eh, zajistit plné fungování Schengenu eh, a plně, plnou bezpečnost pro občany. Eh, Rumunsko se účastní také, co se týče mm, poskytování odborníků v rámci různých hodnocení, evaluací a tak dále. V září 2017 jsme takto měla setkání například spolu s odborníky z Portugalska. Rumunsko zastávalo potřebu systematických kontrol, abychom také zajistili striktní kontrolu eh, vnějších hranic. My patříme k prvním členským zemím, které úspěšně implementovaly eh, Eurosoft systém. Tady v podstatě jde taky o důležité operativní eh, kroky, co se týče nelegální migrace. Co se týče budoucího bezpečnostního rámce, na, eh, tedy na úrovni EU, nám jde o eh, ten balíček Smart Borders, tedy chytrých hranic. Eh, to je něco, co Rumunsko hodně podporuje. Také samozřejmě nám jde o SIS-2, EU LISA, nový mandát a tak dále. Zároveň Rumunsko bylo druhým členským státem po Francii, který si nastavil takzvaný PNR, to jsou tedy eh, ty rejstříky cestujících. Eh, vždy je tedy potřeba samozřejmě eh, přizpůsobit právní rámec, tak abychom mohli nastavit nové bezpečnostní nástroje. Takže tak toto děláme i v Rumunsku. Díky, našim společným, díky našemu společnému úsilí nyní hranice EU jsou bezpečnější a silnější. Ono je opravdu možné mít jak bezpečnost, tak volný pohyb. V kontextu migrační krize Rimonsko eh, projevila eh, naprostou dostupnost eh, k plné přístupnosti na evropské úrovni. Od roku 2015 jsme se zavázeli přijmout přes 4 tisíce osob a převedeme 1995 ehm, lidí eh, v rámci relokačního programu. Zatím došlo k relokaci ehm, zhruba 700 eh, lidí z Itálie a Řecka. V podstatě mezi členskými státy opravdu jsme jedni z nejkonzistentnějších, co se tedy týče plnění našich závazků. My se tedy opravdu plně účastníme těchto eh, snah eh, o přemístování v rámci EU. My jsme vždy postupovali velmi aktivně v letech 2016 až 17. Eh, Rumunsko nejvíce přispívalo, nebo téměř nejvíce přispívalo taky, myslím, Frontexu v roce 2018 eh, i nadále předpokládáme, že budeme takto přispívat. Eh, také budeme přispívat eh, personálem a dalšími zdroji pro ochranu vnějších hranic a zároveň samozřejmě také budeme plně respektovat veškeré závazky, které jsme přijali. I nadále podporujeme fungování asilového evropského úřadu poskytujeme také odborníky EASO Ehm, tady vlastně jde o operativní, o operativní pomoc, kterou poskytujeme také třeba Itálii a Řecku. V tomto roce eh, Rumunsko se, eh, je ochotno účastnit se eh, těchto aktivit EASO pro Řecko, Itálii, Bulharsko. Jde nám vlastně také o identifikování zranitelných osob, identifikování těch, které je potřeba přemístit v rámci toho evropského programu co se týče příspěvku eh, boji, do boje proti terorismu. My plně podporujeme všechna opatření, tak abychom správně nastavili nástroje pro ochranu evropských občanů. A tady samozřejmě jde i eh, tedy o práci na evropské úrovni, ale i ve spolupráci s neevropskými zeměmi hmm. Jinak rumunské úřady i nadále spolupracují s relevantními evropskými orgány na, eh, tedy v boji eh, proti eh, zahraničním bojovníkům, jejich tedy identifikování a tak dále. Nám jde o konsolidování evropského šengenského prostoru, o mm, volný pohyb a bezpečnost. A komise vždycky říkalo, že Rumunsko a Bulharsko vždy naplňovali nebo plně naplňují eh, kritéria pro vstup do Schengenu a Evropský parlament to podporuje. A já opravdu oceňuji eh, to, že eh, parlament i komise uznali, že Rumunsko je připraveno na vstup do šengenského prostoru a ehm, my i nadále tedy budeme s institucemi diskutovat pouze pokud budeme takto stát společně, můžeme zajistit um, silný šengenský eh, prostor. Zatím neexistuje jednomyslnost na radě pro vstup Rumunska a Bulhorska do šengenského prostoru, přestože jsme naplnili všechny podmínky, eh, jak byly nastaveny v těch eh, evaluacích. A my přitom můžeme přispět konsolidaci šengenského prostoru ve chvíli, kde se spochybňuje volný pohyb osob více než kdykoliv ehm, dříve. Dámy a pánové, eh, Rumunsko eh, podporuje eh, konsolidaci evropského projektu. Naše vize je silně proevropská. Jakýkoliv jiný scénář jde proti aspiracím, zájmům a hodnotám, v něž věříme a která naše, které naše země vždy podporovala. My tedy budeme i nadále postupovat v duchu solidarity a zodpovědnosti Uznáváme, že si nemůžeme dovolit žádné porušení bezpečnosti. Musíme zajistit bezpečnost evropských občanů. A doufám, že eh, i ostatní eh, země si tedy uvědomí význam dokončení šengenského eh, projektu. Ujišťujeme vás tedy o tom, že, Evrop, že Rumunsko je plně zavázáno evropským hodnotám. Děkuji. Thank you very much, Mr. Boyanjo. Děkuji mnohokrát za to, že jste nás seznámil s aktuální situací a nyní dám slovo exekutivnímu řediteli Kromogarkovi z EU Lízy. Máte 10 minut. Ehm, vážení členové parlamentu, dámy a pánové, já bych zahájil svůj projev tím, že budu citovat větu pana Lecha Valese zhruba před 20 lety. Řekl, že existuje pouze jedna Evropa, viděl jsem jí z okénka letadla eh, mysl jistě neměl zrovna na mysli Schengen, ale myslím si, že to můžeme aplikovat na celý evropský kontinent. A neexistuje lepší symbol evropské jednoty než Schengen ale šengenský prostor není jenom zásadním pilířem evropského projektu, je to rovněž žádostivý systém kooperace a solidarity mezi členskými státy v Evropě, institucemi, je to konstrukce, která umožňuje volný pohyb lidí a fungování jednotného trhu. E, řádní občané čas e, e, těžko vnímají Schengen jako to, co to je, protože se domnívají, že to je komplikovaný legální nástroj eh, který se stará o záruku volného pohybu. Volný pohyb je jeden z nejdůležitějších výdobytků Evropské unie. A Migrace do Evropy je čtyřikrát vyšší ve srovnání s jiným světem, ale my musíme stejně z zajišťovat tento volný pohyb. E, existujeme v globální hospodářské soutěži a proto jednotný trh e, výdobytkem a výhodou pro Evropany i evropské podniky, ale zároveň je to veliká výzva pro nás, abychom zůstali otevření, ale zároveň zůstali bezpeční. Pro vývoj adekvátní reakce na tuto výzvu musíme uznat zásadní transformace pravidel Schengenu, kterými teď šengenský prostor prochází. Je to rychlá konverze mezi řízením hranic, vnitřní bezpečností, migračním managementem a nemůžeme jednotlivé tyto oblasti od sebe oddělovat. Zároveň normální fungování Schengenu dnes naprosto závisí na výměně informací. A proto zcela zásadním prvkem eh, transparentního, inteligentního fungování Schengenu dnes i do budoucna je eh, systém vypracovaný na evropské úrovni. Eh, už bylo hodně dosaženo. Schengenský informační systém byl prvním opatřením pro odstranění vnitřních hranic a jako takový zůstává i dnes dnes šengenský informační systém je nejmocnější eh, IT systém v Evropě, který vznikl pro účel kontroly hranic. Eh, poslední studie ukázala, eh, že do šengenského se, že tento šengenský informační systém zaznamenal 5 miliard dotazů za dobu jeho existence. Máme tady také velký počet takzvaných hitů. V roce 2017 více než, eh, se zvýšilo více než 20 počet těchto hitů na rozdíl od roku 2014. Bylo tady zvýšení asi o 8 Čili Kapacita šengenského informačního systému je nesmírně důležitá pro fungování vnitřní bezpečnosti. To se týká vízového informačního systému, který funguje zhruba dva roky s biometrickými kontrolami cestujících, kteří vstupují do šengenského prostoru na základě šengenského víza. Máme více než 52 milionů žádostí o udělení víza do eh, šengenského prostoru. Eurodac má více než 6,5 milionu záznamů a zůstává platformou pro implementaci společného evropského asilového systému. Ale systém, který funguje dnes, musí být přizpůsoben Eh, proto, aby byly dosaženy politické cíle a proto je třeba dosáhnout pokroku při schvalování šengenského informačního systému 2, který zvýší přidanou hodnotu tohoto systému pro členské státy jakožto informační systém eh, pro nezbytnou výměnu informací mezi státy. Implementace systému vstupu a výstupu je významnou informační architekturou Schengenu. Eh, budou, bude tady existovat k kontrola vstupu, výstupu a bude se monitorovat situace lidí přicházejících do Schengenu v rámci zajištění bezpečnosti šengenského prostoru. Také by mělo být poznamenáno, že pro maximalizaci fungování systému a fungování celého šengenského prostoru by měly všechny členské státy získat přístup k těmto systému, ale také dodávat informace vysoké kvality fungování, pro dobré fungování šengenského prostoru do budoucna potřebujeme zlepšovat informační technologie pro zvýšení výměny informací a proto nedávný návrh komise týkající se interoperability informačních systémů. Toto je nesmírně významné pro dosažení rychlého pokroku a zvýšení možnosti využívání šengenského informačního systému. je třeba pochopit, že interoperabilita není duplikování informačních systémů, ale propůjčuje jim vyšší efektivitu. Budoucný stav sofistikovaných systémů eh, bude eh, významný pro fungování šengenského systému v příštím století. EU Liza spolupracuje na těchto úkolech. Naše agentura se stala významným prvkem Schengenu a neto přispěvatelem k fungování tohoto systému. My i nadále budeme dostávat našim úkolům a přispívat k efektivnímu fungování šengenského prostoru. Ve všech svých akcích bude EU Líza stát na zásadách ochrany soukromí a výměny informací. Děkuji vám. Děkuji a nyní otevírám prostor pro vaše diskuse, pro vaše otázky. Nejprve se přihlásila paní Grapíny, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych nejprve chtěla poděkovat za uspořádání tohoto slyšení. Také bych chtěla vyjádřit poděkování i komisi. Na konci loňského roku schválil Evropský parlament usnesení, v němž žádal komisi a radu, aby podpořili přistoupení Rumunska a Bulharska do Schengenu ne kvůli tomu, že, se, že to jsou země, že to je Bulharsko a Rumunsko, ale zkrátka kvůli tomu, že splnili všechny podmínky pro přistoupení. Chtěla bych také pogratulovat panu Karerovi za prezentaci, kterou jsme si vyslechli a ráda bych mu položila otázku. Pane Karero, řekl jste, že rozhodnutí musí vycházet z faktů, nikoli z posuzování rizika. Já sama uh, mám praxi z podnikatelského prostředí a když bych eh, nemohla rozhodovat na základě hodnocení rizik, tak by bylo těžké eh, vést nějaké podnikatelské aktivity. Je pravda, že ta rizika nelze vždy předvídat, ale mohu vám říci, že třeba v Rumunsku je to tak, že riziko teroristického útoku nebo i jiných jevů, které třeba jsou v jiných zemích, Eh, Evropské unie, tak v Rumunsku to riziko jsou velice malá, mnohem menší než třeba v jiných zemích, které jsou proti tomu, aby Rumunsko přistoupilo do Schengenu. Už je to deset let, kdy jsme my přistoupili do Evropské unie. Tehdy mm, Rumunsko mm, velice podporovalo ten projekt Evropské unie a ta podpora se teď začíná drolit. Myslím si, že teď čelíme takové poměrně citlivé situaci. Narůstá eh, euroskeptická nálada, vzpomeňme si na Brexit. Takže si musíme uvědomit, čeho chceme dosáhnout svými politikami. Mnoho lidí se mi ptá, proč ještě nejsme v Schengenu? Protože to má negativní dopad na tolik lidí. Myslím si, že ti tři evropští spoluzákonodárci by se měli společně dohodnout a domnívám se, že by měli respektovat demokracii a také i většinu, a zásadu většinu. Ano, děkuji, abychom, aby vyšlo místo úplně na všechny, tak vás požádám, abyste se omezili na jednu minutu. Nyní pan Coelho děkuji, za pane, děkuji pan předsedo. Já chci říct, že souhlasím se vším, co říkal pan Carrera e, tím e, to hodnocení sdílí Evropský parlament. Schengen není součástí problému, je součástí řešení. A také jste velice dobře upozornil na to, že je důležité řešit Dublin. Dovolte mi několik konkrétních otázek. Za prvé, hovořil jste o vazbě mezi šengenským hodnotícím mechanismem a uvalením, znovu uvalením kontrol, tak se chci zeptat, v čem vlastně vidíte ty vazby. A za druhé hovořil jste o iniciativě Evropské komise ohledně zprávy Schengenu. Takže o co oni vlastně navrhují? Chtějí rozšířit ty kontroly na hranicích? Myslíte si, že z toho návrhu plyne něco dobrého? A teď, eh, co se týče Rumunska, musím si, že souhlasím s tím, co říkáme. My jsme na vás tlačili, společně s Bulharskem jste splnili všechny své domácí úkoly. Navzdory různým pochybám jste mm, pracovali dobře, ale jak teď sami říkáte, problémem je nutnost rozhodnout jednomyslně na radě. Teď eh, probíhá bulharské předsednictví, a vlastně žádáme bulharské předsednictví, aby mm, vedlo několik takových těch politických eh, eh, portfolií, které se týkají Schengenu, aniž oni by sami byli v Schengenu. Hm. Eh, děkuji nyní pan Halaho. Hala, aho. Děkuji za slovo, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat za všechny prezentace. Mám otázku a komentář na pana Kareru. Hovořil jste o tom, že je nutný dobrý, řádný evropský, celoevropský systém a také říkáte, že přemysťovací eh, systém by vyřešil otázku těch druhotných pohybů migrantů. Je to opravdu realistické? Proč, proč existují ty sekundární přesuny? Jde, odpovědí je to, že některé členské státy jsou z pohledu uchazečů o azyl atraktivnější. Takže i pokud ten člověk bude přemístěn na základě toho automatického systému do nějakého členského státu a on tam nebude chtít, no tak zkrátka odejde do nějaké jiné země a využije to, že máme otevřené hranice. Podle mého názoru eh, neexistují téměř žádné alternativy. Eh, k těm vnitřním hranicím, pokud chceme zabránit těmto druhotným přesunům. Také jste řekl, že je na čase, aby se členské státy vrátily k normálním režimu, to znamená, myslím si, že tady vlastně tím chcete říct, aby zrušili ty kontroly na vnitřních hranicích, ale nesouhlasíte s tím, že to znovu zavedení hranic není problémem, ale že to je vlastně reakcí na problém, který kde byl. A když si říct, že členské státy neprovádějí ty kontroly na vnitřních hranicích jen tak z plezíru, e, jde o to, že Evropská unie za ně ty, tuto práci vlastně neudělá, že, že oni to musí suplovat. Děkuji, pan Radar. Mm, děkuji za slovo. Pan Radev. Dámy a pánové, rozšíření šengenského prostoru na Rumunsko a Bulharsko je téma, o, které, o kterém se zde hovořilo mnohokrát v Evropském parlamentu. A Evropská komise několikrát řekla, že obě země splnily veškeré technické podmínky, což jsou vlastně jediné právní podmínky nutné. Bulharsko má zavedenou šengenskou legislativu, používáme systém SIS. A na začátku roku řekla rada, eh, schválila rada rozhodnutí, Mm, že tato země získá 100% přístup do těch systémů, mm, také provádíme ten ETIAS, takže Bulharsko a Rumunsko jsou už de facto členy Schengenu. Nicméně, některé členské státy um, mm, jsou proti tomu, aby se staly členy i de jure. Takže Minulý týden se konala mise Libe do Bulharska. Poslanci sami viděli, jak to vypadá na bulharských hranicích, že ta hranice je dobře chráněnou vnější hranicí Evropské unie. Takže namísto toho, abychom hovořili o teritoriálním eh, rozšíření, bychom si spíše měli, eh, měli bychom si pogratulovat tomu, že se rozšíří Schengen o Bulharsko a Rumunsko. Paní Wikstrom, prosím. Děkuji za slovo, děkuji pane předsedo. Chtěla bych všem poděkovat eh, za to, že se účastníte dnešního slyšení. Je to opravdu výborná příležitost. Já jsem byla, nebo jsem zpravodajkou dublinského reformy, reformního dublinského nařízení. Pane Kerero, musím s vámi z plného srdce souhlasit, když říkáte, že ta situace je spíše um, důvodem toho, že ten azylový systém nefunguje. Dnes dopoledne jsem si četla hodnocení Švédska. Víme také, jak členské státy využívají ty možnosti, jak se rozmazávat hranice mezi azylovými otázkami a bezpečností. Nejprve byly znovu zavedeny některé vnitřní kontroly kvůli migrační krizi. Potom ty země řekly, že to je vlastně kvůli jejich lepší bezpečnosti, no a nějak to stále pokračuje. Potřebujeme zkrátka nový dublinský systém, který bude vycházet z toho systému trvalého, trvalé mm, relokace, trvalé alokace. A každý členský stát zkrátka musí nést spravedlivě ten svůj díl, to své, to své břímě. My jsme se zde rozhodli v Evropském parlamentu pět eh, poslaneckých frakcí se na tom shodlo. Byl to demokratický proces. Já sama jsem vedla 23 schůzek se stínovými zpravodaji. Rada mm, vlastně je takovým nulovým vyjednavacím partnerem takže teď chci říci, že to je důležité pro ministry vnitra jednotlivých členských států. Eh, škrtněte už to, že jste v nějaké krizové situaci, v nějakém krizovém modu. My bychom rádi vyjednávali jako Evropský parlament, ale nemáme na druhé straně stolu žádného partnera. Takže mohli byste nám ještě dát nějaké další, eh, další střelivo do té nadcházející bitvy? Děkujeme. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, děkuji. Já mám eh, tři připomínky ke každému řečníkovi. Budoucnost musí být mocná, silná. Svobod, pohybu, svoboda pohybu musí být udržena a posílena a kontroly musí být dočasné a limitované v čase. Druhá připomínka. Bulharsko a Rumunska uvnitř s plným právem, protože zvládli eh, zkoušky a podstoupili evaluaci. Teď ke ulíze. BIS, SIS, Eurodák vstup a výstup ETIAS. Ale chybí nám ECRIS a PNR. Znamená to, že EU-LISA po předložení těch dvou legislativních návrhů v rámci interoperability, kterou nám oznámil pan komisař King, bude kompletní anebo nekompletní v oblasti bezpečnosti, nebude-li se integrovat ECRIS a PNR. To je všechno, děkuji. Děkuji. Paní Valero. Svenskar, ni har på er, ser de flesta. Děkuji. Ve Švédsku mezi lety 1860 a 1915 jsme měli takovou unii eh, v celé Skandinávii, kdy vlastně nebylo potřeba cestovat s pasem. Eh, Tato potřeba přišla znovu s první světovou válkou. A zase od roku 1974 eh, nepotřebujeme pas eh, pro cestování. Nyní opět se situace změnila. Po všech těch letech, kdy jsme tedy cestovali zcela volně, eh, se zase hranice trošku uzavřely a já to vím, protože cestuji často mezi Kodaní a Eh, Stockholmem. Mm, často to bylo tak, že třeba eh, jsem jela vlakem a musela jsem si vystoupit z vlaku eh, na dánské sně, tam mě překontrolovali pas, jindy to zase bylo na švédské straně. Dneska je to tak, že se vlastně ten pas proka- s tím pasem prokazujete ve chvíli, kdy dorazíte do Švédska, což je vlastně mnohem rychlejší a není potřeba vysedat. Pojďme se podívat třeba eh, do Francie, kam jezdíme jednou za měsíc eh, do Štrasburku. Nyní, eh, když tedy jedu vlakem, je to často jiné, než když přejedete třeba autem. Když jedu vlakem, tak musím ukazovat pas a když jedu autem z Frankfurtu, řekněme, tak pas neukazuje. Zase je to celé takové podivné, není to jednotné. na co se tedy chci zeptat? Zajímají mě vlastně tyhle ty eh, aktualizace. Pokud identifikujeme nějakou novou hrozbu a potřebujeme více času, jaké to bude mít dopady? Um, eh, děkuji. Já si myslím, že e, je pravda, že musíme tady hovořit o faktech, když se bavíme o Schengenu, takže i já e, tady nadnesu pár faktů. Vy jste říkali e, pět členských států plus Francie, že nyní vlastně už vypršel čas, kdy dělají ty vnitřní kontroly v šengenském prostoru. Ano, ty vnitřní kontroly musí skončit, tak abychom zase měli jednotný šengenský prostor. A opět uh, už jsme se bavili o tom, že eh, Rumunsko a Bulharsko plně naplňuje podmínky pro vstup do šengenského prostoru. Nejpozději za rumunského předsednictví by se to mělo dostat na uh, vyjednávací stůl. A pokud nepadne jasné rozhodnutí, obrátíme se na Evropský soudní dvůr, aby rozhodl, kdo má pravdu, protože prodlužování této nejistoty také e, vlastně zhoršuje imič Evropské unie u vlastně lidí, kteří vidí, u občanů, kteří vidí, e, zejména v našich zemích, v Rumunsku a Bulharsku, že je s námi nakládáno jako s občany, řekněme, druhé třídy. A Někdo třeba říká, Rumunsko je lépe připraveno než Bulharsko, možná by měli vstoupit oni a Bulharsko ne. Rumunsko a Bulharsko od roku 2007, když jsme vstoupili do Evropské unie, jsme byli považováni za jakýsi pár. Eh, vždycky jsme tedy postupovali eh, stejným tempem, eh, měli jsme naplňovat ta kritéria pro vstup do Schengenu a e, já si myslím, že není fér, aby jsme teď byli takto rozděli, rozděleni. Já si myslím, že bychom měli mít právo vstoupit do šengenského prostoru zároveň. Děkuji. Poslední otázku může položit pan Ademov. Бъдещето на evropský съюз závisí od. Děkuji. Budoucnost Evropské unie závisí na naší solidaritě a jednotnosti. A co se týče Bulharska a Rumunska, Vidíme zde přitom nedostatek solidarity, vidíme dvojí standardy, které jsou zde uplatňovány. To jsou země, které jsou tedy technicky dobře připraveny pro vstup do šengenského prostoru, ale eh, členství eh, je nám pořád vzdáleno a to vůbec není fér. Je nepřijatelné uplatňovat dvojí standardy a neuznat eh, úspěchy těchto dvou zemí, toho, čeho tedy dosáhli. Bulharsko odvedlo skvělou práci v mm, migrační krizi. Eh, Bulharsko velmi dobře chrání vnější hranice Unie. Rada tedy musí učinit eh, řádné rozhodnutí. A Bulharsko a Rumunsko musí vstoupit do šengenského eh, prostoru. My ochraňujeme vnější hranice a to je obrovsky důležité. Je obrovsky důležité, aby tyto dvě země se staly členy Schengenu. Nyní přistoupíme k druhému panelu. Eh, vlastně tedy eh, zase opět k panelu a eh, odpovíme si. Nejprve dám prostor panu Karerovi na dvě minuty na odpověď. Děkuji mnohokrát za všechny otázky a připomínky. Pokusím se být stručný v té studii. Co se týče vyhodnocení rizik a vlastně ten mechanismus eh, pro vyhodnocování eh, Schengenu. Eh, tenhle ten, tyhle ty nástroje jsou velmi užitečné pro přeskoumání toho, co se děje spolu s, se sousedními zeměmi. Vyhodnocení rizik je v rukou tedy samotné dané země. A máme vlastně tu metodu Schengen Evaluation Method. My navrhujeme, že by to mohlo být eh, používáno eh, pravidelněji v případě eh, právě těch kontrol vnitřních hranic, abychom taky překontrolovali, zda to je vhodný způsob pro uchování bezpečnosti v Schengenu. V návrhu komise je řada pozitivních prvků, eh, například ta přechodná fáze mezi články 25 a 29. Komise uvítala eh, myšlenku, že se snažíme nějakým způsobem legalizovat stávající situaci, ale existují tam i rizika. Jaký signál to vysílá? Některé věci, které tam jsou, jsou v tuto chvíli nezákonné. aby eh, tyto členské státy pokračovaly v těchto kontrolách. Způsob, jak eh, vyhodnocujeme hm, postup eh, do, do budoucna, tak vlastně ten relevantní členský stát trvá na zno, znovu zavedení vnitřních kontrol, tedy na vnitřních hranicích. My musíme vyhodnotit, co dělají a tyto členské státy by určitě měly eh, zvážit, jaké jsou dopady toho, co dělají. My souhlasíme s hodnocením Evropské komise, že eh, ten ehm, argument o sekundárních pohybech už je neplatný, krize už skončila a teď bychom se měli zaměřit na implementaci společného evropského asilového systému. Takže tady jde vlastně o alikační mechanismus. Jde o to zajistit, aby všechny členské státy naplňovaly to, co už jsme si definovali a stanovili, ale zároveň budeme pracovat na novém systému. Tady vlastně není nic jiného, než to, co předkládá Evropský parlament. Tím, že vlastně už se posuneme nad eh, logiku Dublinu. Děkuji, pan Buangio. Děkuji, pane předsedo. Já bych jenom rád poděkoval za všechny připomínky a za to, co zde zaznělo ohledně našeho právoplatného vstupu do šengenského prostoru. To potvrzuje eh, ohledně toho, co eh, už tedy víme. Já jsem říkal, že to je právoplatné a máme tři důvody. Jednak jsou to eh, jakési principy ve smlouvách, Eh, je stanoveno, jaké jsou podmínky. My jsme ty podmínky naplnili a proto máme právo být v šengenském prostoru. Za druhé jde o posílení šengenského prostoru. A společně jsme silnější, nebo jak říká eh, bulharské předsednictví, eh, United we stand strong, takže sjednoceni jsme silní a tady opravdu by šlo tedy o to, abychom pustili Bulharsko Rumunsko dovnitř. A za třetí je důležitá funkčnost. My už nyní poskytujeme bezpečnost, my už nyní eh, se chováme jako de facto člen Schengenu a významně přispíváme eh, k fungování šengenského systému. A eh, abych tedy odpověděl na otázku, kterou mi položil pan Coelho ohledně pozitivních signálů my jako e, státní e, úředníci, jako diplomati máme e, povinnost hledat takovéto pozitiv signály, přesně to tedy děláme. Je naším úkolem tedy mm, hovořit s zástupci členskými státy a e, mně tady jde o to, abych vám odprezentoval e, všechny e, ty právoplatné důvody, proč bychom se měli stát členy Schengenu. My si opravdu zasloužíme do šengenského prostoru přistoupit a Mm, už nyní prostě přespíváme jeho eh, fungování, takže doufáme, že i to samotné je pozitivním signálem eh, do budoucna, že tedy eh, dojde k našemu vstupu do Schengenu. Yes. Good afternoon, everybody. I'm, I'm chairing for one hour, <laughs> so it's a pleasure to be back to the chair. Mr. Garkov will be having, is it so? Well... Pan Garkov. Yeah já teď budu předsedat asi hodinku a... Eh, Now we'll move to the second so, session. Okay, we'll start with the So. Okay, then we're moving to the second session if I understand correct, we're going to be moving now to the uh, assessment of the function. Nyní přejdeme k vyhodnocení fungování šengenského prostoru. Takže uh, uvedu nový panel. Děkuji uh, panelistům z předchozího panelu. So yeah, next we have Mr. Mr. Mikko Simola and Mr. Fabrice. Now we're calling on, we're calling on the podium to keep on. Nyní pozvu na pódium eh, na druhý, eh, druhou sekci eh, pana Simona Mordu z DG Home. Potom požádám pana Miko Simola, který je radním pro vnitřní záležitosti ve Finsku a Potom taky žádám pana Fabrice Legeryho, který je výkonným ředitelem eh, Frontexu. Yes, as we said, we're moving now to the uh, second part of this hearing. Please welcome to the podium. Znovu tedy vítám um, zástupce ředitele, eh, zástupce generálního ředitele Simona Mordis DG Home Vítám také eh, pana Fabrice Ledgery z Frontexu a pana Miko Simolu z finského, eh, tedy eh, finského radního pro mm, vnitřní záležitosti. Budeme hovořit tedy o fungování Schengenu o šengenském evaluačním mechanismu, který eh, vlastně je nastaven v roku 2013. Nejprve eh, dostane slovo pan Mordu na 10 minut a eh, bude tedy hovořit o tom šengenském evaluačním mechanismu. I'll stick to my brief, which is the... Děkuji. Já se budu snažit vám stručně říci, jak využíváme evalu- šengenský evaluační mechanismus a jaké klíčové výsledky očekáváme. Rád bych řekl, že Schengen je zcela zjevně jeden z největších výdobytků Evropské unie ale je to také prostor, který v posledních letech byl vystaven velikému tlaku a bylo třeba pracovat velice tvrdě, abychom se vrátili k normální situaci. A proto je zapotřebí, a to je velmi důležité, důvěry mezi členskými státy, Evropskou unii a jednotlivými občany a proto tedy šengenský evaluační mechanismus tyto zásady zastává. E, ukazuje se, že tento mechanismus už je úspěšným příběhem a funguje. Šengenský evaluační mechanismus, ten nový tedy, funguje teď zhruba tři roky a dodává nám dostatečné informace pro ten první závěr, co funguje a co nefunguje. Nejprve, čeho bylo dosaženo. Za tři roky jsme měli 85 hodnotících návštěv, 85 evaluačních zpráv. Abyste si uvědomovali, co znamená každá mise. Máme experty z osmi členských států, dva experty z komise a také pozorovatele z agentur. Nejenom z té jedné agentury tady, ale z více agentur. A co děláme, je, že v mechanismu eh, se hodnotí členské státy v šesti oblastech každý rok. Sahá to od řízení vnějších hranin, společné vízové politiky, šengenského informačního silní eh, systému, navrace, politiky navracení a zadržování. A mm, teď také jsou to oznamované mise, ale také používáme neoznámené evaluace, kdy e, mm, dochází k takovým ad hoc neoznámeným, tedy neohlášeným návštěvám do členských států. E, evaluační mechanismus musí hodnotit také podmínky pro to, aby země, které se snaží připojit k šenskému prostoru, také dodržovaly příslušné podmínky. A Evropská komise už dlouho říká, že my se domníváme, že Bulharsko a Rumunsko splňuje tyto podmínky. A v minulém roce jsme také spolupracovali s Chorvatskem, měli jsme tam evoluční návštěvu a v roce 2016 i 2017 jsme na tom pracovali a rád bych řekl, že doufejme, v dohledné budoucnosti budeme moci vypracovat z komise pozitivní doporučení, že i Chorvatsko bude schopno připojit se k šengenskému prostoru, ale samozřejmě Evropské radě bude příslušet toto rozhodnutí eh, za ty tři roky se zlepšila kvalita a jednotný způsob evaluací, konzistence, vysoká kvalita, eh, strukturované postupy pro vypracovávání doporučení. A teď je také třeba začlenit také politiku navracení do této evaluace. S tím jsme začali před třemi měsíci. Je třeba kombinovat mise pro evaluaci řízení vnějších hranic a také zapojujeme, jak už jsem řekl, také agenturu, nejenom agenturu Mm, pro kontrolu hranic a pobřeží, ale také další agentury. Pracujeme v oblasti školení, některé členské státy vysílají experty kteří jsou školeni, jak se provádí evaluace, jak se formulují zprávy. Ale stručně, asi bych měl hovořit mm, něco více k tomu hodnocení jako takovému, ale za komisi bych rád řekl, že šengenský evaluační mechanismus a zároveň mechanismus pro hodnocení zranitelnosti jsou dva zásadní komponenty pro zdravou existenci a fungování šengenského systému. Já jsem velice intenzivně pracoval na zabezpečení interoperability mezi oběma těmito systémy, mezi oběma tyto nástroji, aby kdykoliv byly konvergentní, abychom skutečně maximálně využili synergii mezi oběma těmito nástroji. Dovolte, já si uvědomuji, že už jsem mluvil dlouho, ale teď bych vám rád řekl o něco o současných výsledcích či o výzvách, kterým čelíme. A máme, rozdělím to na nejrůznější oblasti politiky. Politika řízení eh, vnějších hranic, když se podíváme na ty tři různé typy hranic, země, moře a vzduch, tak máme integrovaný systém řízení hranic. A co často vidíme, že ne vždy máme v členských státech společný přístup a integrovanou koncepci hodnocení. Takže tady vidíme výzvy v kooperaci mezi členskými státy. To je třeba zlepšit také nedostatek personálu pro řízení hranic, nedostatek lidských zdrojů nebo nedostatečná kvalifikace, není ještě dostatečně, dostatečně velký počet proškolených eh, expertů. Potom také přístup hodnocení rizik, když se má určovat, kde má docházet ke kontrole hranic a kde mají být prováděny eh, příslušné kontroly. A o potíže, které často identifikujeme, je, že podmínky vstupu pro kontrolu příslušníků třetí států nebyly vždy úplně prováděny anebo ne, optimálně se nevyužívala příslušná data disponibilní v systému. Mm, eh, například identifikace těch zahraničních bojovníků, to je oblast, kterou bereme velice vážně. Potom, co se týče spolupráce policie, často vidíme ještě nedostatky a rozdíly mezi eh, vytvářením vlastních státních eh, struktur, včetně kontroly hranic. Potřebujeme eh, také více proškoleného personálu v těch jednotných kontaktních místech. A také to, o čem se zmínil, máme zatím nedostatek přímého přístupu do databází a společných systémů. Členské státy by měly daleko více využívat operativní nástroje, jako jsou třeba smíšené týmy a tak dále. Eh, Schengenský informační systém, to je skutečně nejefektivnější systém v rámci Schengenského prostoru, eh, eh, protože data zde zhromažďovaná jsou nesmírně významná, ale ne vždy je to lehce stravitelné, protože je tady spousta informací. Nedostatek opatření pro využívání SIS v jednotlivých členských státech. Tady vidíme na národních úrovních, na vnitrostátních úrovních ještě určité nedostatky. A čtvrtá oblast, to je vízová politika. Často říkáme, to je dobrá zpráva pro fungování. Je nutné na pečlivá evaluace žádostí a hodnocení žadatelů. Obecně se domníváme, že to bylo vykonáno uspokojivým způsobem, alespoň v těch našich misích objevili jsme velice málo nedostatku, ale co vidíme jako nedostatky je skutečnost, že některé členské státy eh, ve své praxi udělování více poměrně liší. Máme tady také takový ten vízový shopping často. A mm, i tady ale je nedostatek pracovníků. Co se týče politiky navracení, to je jeden z velkých, velkých problémů. Tady máme obecný nedostatek statistických eh, informací týkající se politiky navracení. A syst systematická rozhodování o navracení nelegálně pobývajících příslušníků třetích států eh, nemá stejný a její nakládání s nimi není stejné v jednotlivých členských státech. Také politika zadržování pro účel navrátit se velice liší v jednotlivých členských státech a některé členské státy vůbec nepodniká dostatečně včetně opatření pro mm, implementování této politiky a proto my budeme v našem hodnocení, v naší evaluaci eh, klást větší význam právě na tuto oblast. Co se týče ochrany osobních údajů, to je tedy oblast, kterou také sleduje váš výbor Evropského parlamentu. Tady často vidíme nedostatek um, času pro expertízy relevantní pro ochranu osobních údajů a někdy neefektivně fungující či vůbec neexistentní orgány pro kontrolu, pardon, pro ochranu osobních údajů. Oblast, kde se musíme i my zlepšit, to je čas pro zpracování evaluačního procesu. V některých případech to trvalo pře, až přes rok od té doby, kdy došlo k první návštěvě, než došlo k zpracování akčního plánu. Něco to také souvisí s tím, že mm, jsme neměli dostat dostatečně zpracována příslušná nařízení. Jde o to, aby byla zjednodušena a k tomu doufám v nejbližší budoucnosti dojde. Je třeba urychlit tady tyto postupy a já si uvědomuji, že máme nedostatek času, ale rád bych ještě řekl, že i členské státy musí sami za svou stranu mnoho udělat pro to, aby se zlepšil celý mechanismus. Některé státy berou doporučení e, evolučního mechanismu velice vážně a snaží se nalézt opravné prostředky velice rychle ale někdy mám dojem, že jiné státy neberou dostatečně vážně výsledky našeho hodnocení a reagují poměrně pozdě s překládáním jejich respektivních akčních plánů, které jsou ve velkém spoždění. A to podle mne má potom ale důsledek nejenom pro ten příslušný členský stát, ale také má to vliv na ostatní členské státy. A teď bych rád uzavřel posledním bodem. Schengenský prostor nikdy nebude tak, bude vždycky tak silný jako jeho nejslabší článek a proto je v našem kolektivním společném zájmu, aby každá země uskutečňovala nezbytná opatření pro zlepšení implementace šengenského aky a myslím si, že evropský šengenský mechanismus v této souvislosti hraje významnou roli. Děkuji vám. Ano, děkujeme a budeme pokračovat poté, co pro, pohovořil pan Simon Modiu, tak ty budeme hovořit o šengenském hodnotícím mechanismu. Máme zde pana Mika Simolu, který nás eh, informuje o tomto eh, o pohledu na Schengen, tedy z jiného úhlu. Máte prosím 10 minut. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, vážení poslanci, chci říct, že jsem velice rád, že mám příležitost informovat eh, vás o tom, jak se na to dívají členské státy, jaký mají názor na šengenský hodnotící a monitorovací mechanismus a mm, jsem přesvědčen, že tedy mám dostatečnou praxi k tomu, abych o tom mohl hovořit, protože jsem se účastnil několika šengenských hodnoticích misí v členských státech jako hlavní expert. Také mm, mám zkušenosti i jako školitel ve Frontexu. Rovněž jsem působil v šengenském výboru a v pracovní skupině pro hodnocení Schengenu na radě, takže si myslím, že mohu dostatečně ohodnotit, jak stávající systém funguje. Mm, rovněž eh, také eh, zmíním některé věci, k nímž jsme došli, nebo které jsme viděli při kontrolách na místě v jednotlivých členských státech. Chtěl bych tedy říci, že všechna tyto věci um, znám ze své vlastní praxe. Vzhledem ke, své, ke svým zkušenostem, ke své praxi, se zaměřím na to, jak eh, se můžeme poučit z tohoto mechanismu šengenského hodnocení Schengenu na vnějších hranicích. Je důležité si uvědomit, že byť ty hraniční kontroly na vnějších hranicích jsou jedním z klíčových prvků, zároveň je to pouze jedna část šengenského systému. Učené kontroly na vnějších hranicích jsou úhelným kamenem, ale celý ten řetězec musí dobře fungovat. Například je to pouze jedna část šengenského systému. Učené kontroly na vnějších hranicích jsou úhelným kamenem, ale celý ten řetězec musí dobře fungovat. Například um, nestačí pouze detekovat osoby, které nelegálně překročí někde někde hranici Evropské unie, pokud nebude zároveň dostatečně fungovat systém návratové politiky. Nejprve eh, řeknu, co eh, podle mého názoru funguje dobře. Za prvé, dobře funguje spolupráce mezi členskými státy a komisí a myslím si, že také navíc se ta spolupráce postupně zlepšuje. Takže celkově ta koordinace je dobrým způsobem organizována. Chtěl bych ale zároveň Eh, říci, že ten nový systém posuzování zranitelnosti, který vychází z nařízení o Evropské pohraniční a pobřežní stráži, je velice důležitým doplňkovým nástrojem k šengenskému hodnoticímu mechanismu, ale o něm ještě dnes eh, později uslyšíme podrobnější informace. Za druhé, ten systém školení je velice dobře funkč, fungující prvek celého systému. Máme zde mm, speciální školení, eh, které, mm, které se účastní členské státy, komise a Frontex. E, přispívá to k vysoké kvalitě a profesionalitě hodnoticích e, týmů. A je také důležité říci, že členy těch hodnoticích týmů se mohou stát pouze lidé, kteří prošli úspěšně těmi kurzy. No a teď tedy v druhé části se chci zaměřit na to, co si myslím, že by mohlo být zlepšeno. Jedno z takových eh, hlavních problémů je to, že ten postup je zatím příliš pomalý, aby eh, zaručil nápravu v rozumném čase. V posledních letech jsme byli svědky toho, že na hranicích se situace může velice rychle naprosto změnit a <clears throat> mm, takový, dám takový příklad. Když jsme napří, na, navštívili, mm, nebo když navštívíte nějakou zemi a mm, zjistíte, jaká je tam situace, tak to vlastně pak trvá rok, než ta zpráva je finalizována, než se to všechno projedná a teprve poté je možné vydat členskému státu doporučení pro zmi. Takže tato dlouhá, tyto dlouhé prodlevy nejsou dobré pro společný šengenský prostor a myslím si, že to navíc ani nezlepšuje důvěru mezi jednotlivými šengenskými zeměmi. Takže proč je ten systém tak pomalý? Já osobně zde vidím dva důvody. Za prvé, zdroje příslušných oddělení v komisi jsou omezeny do určité míry a ty různé vnitřní konzultativní postupy kterými se dokončují zprávy v rámci komisy, trvají příliš dlouho. Ty omezené zdroje komise mají i negativní dopad na následné kroky, na monitorování toho, jak členské státy napravili situaci, jak mm, se drželi těch doporučení, která byla vznesena na základě zjištění mise. Takže myslím si, že toto by se mělo zlepšit, protože ta, ta nápravná opatření, to je v podstatě hlavním cílem celého toho mechanismu. Týmům, které provádějí kontroly na místě, může to být kvůli nedostat různým technickým nebo legislativním omezením některých agentur, ale v praxi to tedy znamená, že ty týmy, které pak působí na těch eh, kontrolách na místě, nemají třeba k dispozici všechny informace, které potřebují pro to, aby pohodnotili. Vás chtěl informovat o tom, Hmm, k jakým jsme dospěli zjištěním. Budu hovořit obecně, protože tedy nemohu hovořit o jednotlivých podrobných situacích, protože to jsou všechno věci, které jsou do určité míry důvěrné. Takže nejprve opět začnu pozitivně. Ochotni eh, zlepšovat své dovednosti a schopnosti a také um, pracovat tak, aby jejich při, při působení svých úkolů byly ještě efektivnější a aby ty postupy byly efektivnější. Teď tedy zmíním několik věcí, které by si žádaly zlepšení v mnoha členských státech. Ty nedostatky v procesu analýzy rizik a třeba i v dovednostech, jak odhalit falšované osobní doklady. Ehm, možná takový mm, nejznepokojivější závěr, kterým už jsme došli, nebo zjištění je to, že často eh, nejšpiček, kdy na té hranici je velký provoz. Proč je to tak znepokojivé? Protože členské státy by měly garantovat, eh, že tam bude všechna legislativa dobře eh, zavedena, například povinné kontroly údajů, provádění systému, mm, systém vstupu-výstupu. <clears throat> Takže tato všechna Eh, tato nová legislativa si bude žádat další zdroje a další infrastruktury na hraničních přechodech. Takže mm, proč ča- tak často nacházíme tyto negativní jevy při našich misích? Jedním z důvodů je to, že pohraniční kontrola ponechána v odpovědnosti regionálních vlád nebo dokonce místních orgánů. A v takových případech se to vlastně pak chybí taková určitá centrální eh, kontrola, centrální dohled a inspekce není možné, aby potom ty úkoly takových těch pokynů pro provádění integrované zprávy hranic a nebude tam ani dobré mm, školení těch jednotlivých e, pracovníků, tak to tedy vede k nedostatkům a velkým strukturálním e, oslabením v některých členských státech. Pokud chceme tato problémy řešit a zlepšit situaci na politické úrovni a také um, je důležité, aby všechny tyto nedostatky mohly identifikovat řádně vycvičení eh, členové těch hodnotících šengenských týmů. <clears throat> Pokud eh, tyto No a nakonec ještě mi dovolte zdůraznit tři hlavní body, jak zlepšit účinnost šengenského hodnotícího mechanismu. Za prvé, všechny postupy, zejména kontrola, se musí brzy uh, uspořádat další následná kontrola, která zjistí, zda ty zjištěné nedostatky byly napraveny. A nebo dokonce by tedy měla být zahájena po systému také eh, vydávat komplexní zprávu o tom, jak opravdu šengenský systém v jednotlivých eh, hodnocených čl- a nyní eh, dám slovo speciálnímu řečníkovi, který je vždy vítán na našem výboru Libe, je to pan Fabris v spolupráci. A také eh, o mechanismu stížností. Eh, děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení poslanci, vážné poslankyně, dámy a pánové. Mm, budu tedy hovořit o aktuálním stavu a implementaci nového mandátu Frontexu Konkrétně se pokusím upozornit tedy na propojení mezi fungováním Schengenu a novým mandátem agentury. Navážu také na společná zjištění, eh, o kterých hovořili už předřečníci. No za prvé chci říci, že implementace nového mandátu a nejnovější aspekt, kterým je právě hodnocení e, zranitelnosti, vývoj nové strategie pro zprávu hranic, e, vysílání e, pracovníků do členských států. To jsou strategické vývoje, které se budou implementovat postupně. Takže v podstatě ta implementace je taková dynamická, vyvíjí se to dynamicky a Evropské nařízení o hranicích a pobřežních hlídkách vytvořila eh, tyto pobřežní stráže a pobřežní hlídky. A společně s těmi, kdo zodpovídají eh, za tyto hranice, my jsme vlastně za to také zodpovědní a musíme s tím sladit vlastní strategie, své priority, pracovní metody, Musíme vést dialog pravidelně, tak jak je vedeme dnes. Hodnocení zranitelnosti. To je něco, co doplňuje šenghanský evaluační mechanismus, kterému někdy taky říkáme ševal. Ehm, my máme speciální, řekněme, kanály pro výměnu informací z DG Home. A tak abychom vlastně se věnovali výměně některých informací, sběru dat a tak dále. Dosáhli jsme velmi úzké spolupráce ohledně školení expertů. Agentura se taky účastní šengenského faločního mechanismu, podporuje komisi v přípravě misí. Navrhujeme také místa pro návštěvu, včetně nehlášených návštěv, tedy v rámci toho šengenského evaluačního mechanismu. Tedy k tomu novému mechanismu hodnocení zranitelností. To je nové, máme teď vlastně první výroční cyklus. Eh, po roce tedy 2017 agentura vyhodnotila 29 členských eh, zemí, to znamená evropských členských zemí a také asociovaných zemí, přidružených zemí v Schengenu a já jsem musel vydat 37 doporučení 27 členským státům. Různé kategorie mm, doporučení se liší. Já e, upozorním jenom na ty hlavní. Máme řadu členských států, kde jsme zjistili, že běžné mm, hraniční kontroly při tedy běžném překračení hranic nejsou plně v souladu se základními požadavky v šengenském prostoru. Přístup do šengenského informačního systému, vízového informačního systému. To není vždy v souladu s právním rámcem, který máme. A to tedy způsobuje eh, řadu eh, starostí, no, působí nám to starost, star, řadu starostí ohledně tedy samozřejmě zprávy bezpečnosti na vnějších hranicích eh, v oblasti volného pohybu v oblasti svobody, bezpečnosti a justice. Dále eh, je problémem omezená kapacita pro ubytovávání velkých ehm, vln migrantů na vnějších hranicích. Takže v některých členských státech neproběhly investice A některé členské státy nejsou připraveny na nejenom masivní vlny, ale vůbec i realistické vlny migrantů. Další doporučení je nejenom masivní vlny, ale vůbec i realistické vlny migrantů. Další doporučení je ale také o schopnost řádně nakládat s bezpečnostními otázkami na vnějších hranicích. identifikovali takové zranitelné místo, které se týká nedostatečné zprávy informací na vnitrostátní úrovni. To už tak na vnitrostátní úrovni to znamená, není zde vlastně eh, vnitrostátní přehled a chybí vnitrostátní vodítka pro zprávu hranic. Co by měli přidělit více zdrojů tomuto vyhodnocení zranitelných míst. Za druhé, eh, metodologie a eh, rozsah by měly být rozšířeny tu metodologii přijímá správní rada, tak abychom e, zapracovali bezpečnostní otázky a abychom hodnotili, nakolik vnitrostátní agentury spolupracují na vnějších hranicích, tak aby bojovali proti trestním činnostem nebo proti terorismu. E, podpořila mě komovali. No to mi dělá starosti, protože v Schengenu nejde pouze o problematiku migrace nebo nelegální migrace. Zodpovídáme společně za bezpečnost. Vnější hranice mohou být filtrem proti některým těmto bezpečnost je, že členské státy by měly rychleji reagovat na naše zjištění my nyní monitorujeme doporučení, ale někdy ten postup je příliš dlouhý. Čeká se na odpovědi členských zemí. A to opět poukazuje na akci. Rozšířili jsme aktivity. Máme hlavně tedy Poseidon v Řecku, Temis v Itálii Eh, potom ve Španělsku to je nyní stálá operace z důvodu nárůstu eh, pravidelných migračních toků z Maroka. Eh, více se zaměřujeme na odebírání otisků prstů v hotspotech, bezpečnostní screening, podpora členských států, debriefing a také plně implementujeme mandát, co se týče pobřežní stráže a záchranných akcí na moři. To se všechno teď tedy rozpracovává společně s dalšími eh, agenturami EU, jako je například námořní agentura. Ještě návraty. Návraty jsou klíčové, pokud chceme mít eh, spolehlivou zprávu migrace na evropské úrovni a taky no, eh, v Schengenu. Zde jsme využili nový mandát, rozpracovali jsme svou podporu, co se týče identifikace mm, řádných eh, migrantů a také eh, těch nelegálních a eh, návratů v minulém roce jsme zorganizovali asi 440 návratových letů. To je obrovský nárůst oproti roku 2016, když to srovnáme s dobou před čtyřmi lety. Agentura eh, organizovala pouhých 39 takovýchto letů. Ty jsme to znásobili téměř deseti. Mezinárodní spolupráce to je také součást integrované zprávy hranic. Eh, Potom máme styčné úředníky, kteří do toho vstupují a zde bychom se mohli snažit o ještě integrovanější zprávu hranic a nějakým způsobem zjednodušit spolupráci mezi integrovanější zprávu hranic a nějakým způsobem zjednodušit spolupráci mezi v podobě víceletého finančního rámce, který nyní nadchází, tak abychom e, se podívali na zjiš zprávy vnější hranic. Děkuji. Děkuji vám, pane Ledgeri. Je vždycky úžasné vám naslouchat a proto je tak významné získat aktuální pohled zevnitř Eh, jednak Frontex, jedna nic. Zejména v rámci mandátu. Teď tady máme multiplikace, čili znásobení eh, letů eh, s navracenými mm, migranty. A je třeba se touto skutečností zaobírat. Skutečně využít těch 20 minut a měli bychom zareagovat na otázky, které zazní. Nejprve máme tady eh, řadu zájemců o diskusi, takže navrhuji, a eh, abychom ale mm, přednášeli reakce přednášejících. Já děkuji, pane předsedo, všem třem řečníkům. Souhlasím s panem Simonem Mordem několika lety tak. A rád bych poděkoval Evropské komisi za spolupráci eh, v rámci té pracovní skupiny, kterou jsme měli na vysoké úrovni a která stále pracuje a doufám, že přinese dobré výsledky. Pro vás a pro panu Simolu mám následující od... nástroj pro řešení Jeden z těchto nástrojů je SIS a jeden z těchto nástrojů je šengenský evaluační mechanismus. Ale problémem je, eh, že eh, některé úlohy eh, byly hm, jaksi projednáno, když se tady stále ještě i musí tedy jednat s citlivými otázkami za zavřenými dveřmi. Já souhlasím s tím, co tady zaznělo z úst posledního řečníka, co se týče komplexnosti evaluace, ale dvě konkrétní otázky. Jak jsem to správně, že většinu času ta navržená opatření pro jednotlivé členské státy dostává i příslušný výbor. A Další otázka. Naše policie na hranicích teď může dobře detektovat zločiny, ale máme tady některé dokumenty, které byly jaksi vytvořeny s dobrým úmyslem, ale ještě nefungují. Já vím, že to není evropská kompetence, že to je kompetence hrnout své reakce, a teď má slovo paní Grapíny. Děkuji mnohokrát. Čela eh, v rámci evolucí eh, nás těší. Děkuji vám, protože jste nás seznámili s konkrétními prvky. A já mám následující otázky, protože to, co jste řekli, mě částečně překvapilo, když začne, jak si představujete řízení vnějších hranic, když existují taková hranice jako ta moje, která má ještě za sousedy tři členské státy jako Bulharsko, Maďarsko a někteří, a máme také eh, hranice ze zemí, která není rámci tedy Schengenu, když nejsou členové Schengenu, je dobré správně řídit vnější hranice, ale nemám ten pocit, že ještě máme příslušný mechanismus. A další otázka, myslím, že jste řekli, že ty evaluační systémy ještě nejsou optimální, protože členské státy jsou ve spožděních při vypracování. Jak by se měla zlepšit ta situace? Vy jste také hovořil o těch členských státech, eh, které tedy podléhají evaluaci Byly to členské státy šengenského prostoru nebo státy, které jsou spíše včního mechanismu? To je skutečně velice efektivní nástroj. A my také budeme zapracovat výsledky naší tá. Jsme tak silní jako náš nejslabší článek. No tak tomu tak je. Máme tady problémy korupce. Není to třeba nedostatek vědomství, ale najednou prostě lidé, kteří přišli ilegálně, byli nalezeni s legálními vízy. To znamená, buď pan Simo nedostatek finančních zdrojů, zcela zjevně potřebujeme daleko více zdrojů pro to, aby tento evoluční systém opravdu efektivně fungoval. Že to tež se neděje s výsledky zpráv z šengenského evolučního mechanismu. A nebo se to děje? Řekněte nám, co se děje. Vidíte, že došlo k nějak velkému rozdílu, když jste vypracovali tu zprávu, změnil stát svůj postoj a svůj přístup k tomu pohraničních hlídek. Podívejme se na Maltu. Nedávno, eh, protože jsme byli na misi na Maltě, jsem objevil ale dokonce pro takzvané IPP, čili udělují občanství. Existuje tady nějaká interakce s touto agenturou? No já prostě se na to ptám, protože eh, s Evropskou komisí i s naší task force eh, si vyměňujeme nesmírně důležité informace. Je tady také podezření, že se tady prodávají šengenská víza Libijcům na Maltě. A já tedy bych ráda věděla, zda s těmito otázkami se také k těmto závažným případům dochází a doufám, že se to řeší. A já tedy vám dodám přesnou informaci velice záhy. A teď má slovo paní Veržat. Děkuji vám, pane předsedo. Já nevím, jestli je to proto, že jsem francouzská, ale je tady určitý počet věcí, které mi terorismu, byla to jediná země, která chtěla bojovat proti terorismu. Čili to, co já tady slyším, je především otázka nelegální migrace, otázka politiky, no opakuji. A základní otázkou, protože jsme měli příležitost eh, dostat se k tomu nejvýznamnějšímu že my jsme tedy mohli na té hranici mezi Bulharskem a Tureckem vidět Eh, o těch takzvaných turistických špiček tedy kde se tedy zvýšil počet přicházejících migrantů, ale nemůžeme to analyzovat pouze z hlediska eh, migrace. To tedy neslyšela, možná, že jsem nesledovala váš projev dostatečně pozorně, Otázka respektování základních lidských hlásí Evropský parlament. Není již pravda, pane předsedu. Děkuji vám, paní Veržat, já bych upozor, rád upozornil, eh, že v příštím panelu budeme diskutovat eh, s příslušným ministrem a také komisařem. Eh, prosím pěkně, buďte struční, aby mm, mohli panelisté reagovat na vaše připomínky. Prosím pěkně. Tack, herr ordförande, och eh, tack till er i panelen. Det finns många brister. Děkuji za slovo, děkuji panelistům. V šengenské spolupráci existují nedostatky a chyby. Už to začalo vlastně před 20 lety a takovou hlavní myšlenkou bylo, že cestovat po Evropě bude jednodušší a že se nebude muset nikde čekat eh, na hranicích eh, při těch kontrolách. Hmm. tak teď se také hovoří o tom, že vlastně to má i své slabiny, že a dokonce, že ty slabiny převažují nad těmi výhodami. Žijeme v době terorismu, dochází k různému nedovolenému obchodování s lidmi, převaděčství a tam tomu vlastně teď nejsou, tam nejsou žádné hranice, které by, by tomu zabránily. Mm, takže bychom chtěli mít lepší kontrolu nad migrací. Myslím si, že hraniční kontroly by měly být všude. Aby stále, zkrátka každý se zaregistroval. Přece máme dnes mnoho technologií, takže je to možné mnohem rychleji ty kontroly provádět, než v 90. letech je velice rychle třeba rychle oskenovat pas, já si myslím, že co nejstručnější reakce. A ještě bych požádal pana Ležeryho, zda by mohl pohovořit trošku podrobněji o těch návratových letech. Hovořil jste o tom, že si ty lety z desetinásobily, takže jaká jsou, jaké jsou cíle těchto letů a také by mě zajímalo třeba... <clears throat> Děkuji. Nejprve by děkuji za otázku pana Koeliovi dnes je velice dobré, že můžeme vlastně jaksi prodat určité, možná dobré vytvořit nějakou konsolidovanou formu, třeba vypracovat nějaká klíčová zjištění všech těch kontrol a všech celého toho hodnocení. Máme na to paní Gomez třeba se na to trošku ptala. Já chci říci, že skutečně ta, um, ty naše zprávy mají dopad v členských států. Členské státy usilují o nápravu. Čně zaradujeme nad tím, že i tyto dvě země přistoupí do Schengenu. Nyní tedy, co se týče toho šengenského hodnotícího mechanismu. Mm, jsou tam určité výzvy, mm, takže e, třeba chceme uzavřít určité operační dohody s některými zemí. Jak vlastně vypadá taková e, inspekce na místě? Vyhodnocujeme všechny úkoly, které jsou důležité, které jsou nutné. To znamená, ten šengenský hodnotící mechanismus se dívá na struktury, organizace a operace. Není to nástroj pro nějaké stíhání nebo trestání. Jsme se dívali i na situaci na vnitřních hranicích, nikoli pouze na těch vnějších hranicích EU. A jedním z důvodů je to, že si nastavili um, dostatečná opatření, jak chránit uh, bezpečnost svých občanů. Myslím si, že pouze výjimkou určitým poslední možností, určitou alternativou a že tedy ve všech jiných ostatních případech se budou používat jiné alternativy. Děkuji. Nyní pan Simola, můžete to ještě doplnit? Ano, děkuji za slovo, pane předsedo. Já také začnu otázkou pana Koelia. Jak eh, odstranit ty dlouhé prodlevy celých eh, nařízení, například, aby tam, byla, aby tam byly stanoveny lhuty, abychom se poučili co z toho, co jsme z, z minulosti. A pak je také důležité zaměřit se na ty následné pro radu, to znamená doporučení pro členské státy. Takže je důležité, aby odborníci členských států společně s komisí mimo ty operační systémy Je to důležité reaktivní, eh, na nějakou reakci, je to vlastně určitý filtr na hranicích, ty kontroly. Je rovněž to nějak ještě upravit. A týká, souvisí to třeba i s přeshranič, s spoluprácí v oblasti přeshraniční trestní činnosti. Vící malafide, eh, na rozdíl od těch bona fide travelers, na těch, aby se tolik nemuseli soustředit na ty cestující, kteří cestují takzvaně v dobré. Z nás přichází takto často. Za předsednictví je zde eh, pan Valentin Radev, ministr vnitra eh, v Bulharsku. Mm, přichází mezi nás do našeho výboru hned po druhé k tomuto Eh, tématu. Nejprve dám slovo panu Koeljovi, který původně byl zpravodajem k tomu šengenskému evaluačnímu systému a nyní vypracovává zprávu o fungování šengenského prostoru vnitřní hraniční kontroly. A vidíte, nyní mezi Německem a Rakouskem máme další prodloužení eh, hraničních kontrol. A přitom v případě Eh, Rakouska. Nemáme nelegální překročení hranic. Je velmi těžké v mé zemi. Hranice nejsou v parlamentu, ale na radě mezi názory. Tak a teď dostává slovo pan komisař. Děkuji za slovo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení ministři. Na úvod bych řekl, že jsem velice rád, když zde slyším to, co říkal Carlos a Tania protože oni zastupují silnou podporu Evropského parlamentu eh, vůči Schengenu. Kolegové, kolegyně, jak víte, tak mobilita je nedílnou součástí dnešního světa, dnešních životů a v budoucnu se bude stále zvyšovat ve všech aspektech. Mobilita je něco, na čem máme všichni zájem, všichni to chceme podněcovat, ale zároveň musíme mobilitu i nějakým způsobem řídit nebo mít nad ní kontrolu. Už opakovaně, opakovaně se říká, že Schengen je jeden z nejlepších, pokud to není úplně nejlepší, hmatatelný výsledek evropské integrace. Neexistující vnitřní kontroly jsou tou esencí Schengenu. Více než 400 milionů euroobčanů může volně cestovat po celé Evropské unii, ale týká se to i volného pohybu oso- pardon, zboží, A navíc to, takže máme různé logické a ekonomické argumenty pro, ale zároveň mnohem ještě nad, nade všemi těmito argumenty e, je to, že Schengen je vlastně takovým symbolem Evropské unie. Díky Schengenu přestaly hranice mezi jednotlivými národy Evropy existovat. A to byly, vzpomeňme si, hranice, které právě v minulosti vedly ke sporům, konfliktům, konfrontacím a dokonce i k válkám. Když jsem byl mladým mužem, tak jsem zažil ten přechod, to, to, to, to stříhání hranic ale mladí lidé už to považují za něco úplně automatického, že žádné hranice v Evropě nejsou. Ale musíme se stále mm, pamatovat na to, že to není pravda, že to nebylo mm, takto vždycky. Já jsem proto jako evropský občan plně oddán myšlence zachovat šengenský systém, posílit šengenský systém a zaručit, že tento systém nám i nadále umožní požívat těchto výhod i v budoucnu. Ta, ten systém Schengenu eh, řeší mnoho problémů mm, i různých hrozeb. Eh, došlo také k bezprecedentní migrační eh, problematice. <coughs> A to byla taková největší, to byl takový největší tlak na Schengen, na fungování Schengenu. Byla to vlastně největší taková výzva pro Schengen od doby, kdy vznikl. Několik členských států následně zavedlo dočasné obnovení vnitřních kontrol na svých hranicích. Eh, jak řekli, tak eh, cílem bylo mít dohled nad migračními vlnami a také eh, chránit se před eh, teroristickými útoky, k nímž několikrát v Evropě došlo. Nicméně ta, ta dočasná, ty dočasné znovu zavedení kontrol na hranicích mm, nemůže být něco trvalého. A proto je tak důležité, abychom se dohodli na správné rovnováze. Na jedné straně chceme zaručit mobilitu osob a na druhé straně chceme chránit bezpečí lidí, chceme zaručit bezpečnost občanů. A právě za tímto účelem, abychom zachovali tuto rovnováhu, navrhujeme nyní revizi šengenského hraničního kodexu. Jedna věc je na bíledni. Členské státy si stále e, ponechávají hlavní odpovědnost e, chránit svou bezpečnost Hm, nesmíme zapomínat na to, že to dočasné znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích je legitimním opatřením, které mají členské státy k dispozici, pokud eh, čelí vážným hrozbám na svou vnitřní bezpečnost, ale má se to týkat pouze výjimečných případů a okolností. Zároveň ale není naším záměrem to, bez znovu zavedení kontrol na vnitřních hranicích eh, mělo nějaké jednodušší postupy, nebo aby to pak bylo možné ponechat jako něco trvalého. Naopak, my chceme posilovat procesní záruky. Znovu zavedení kontrol na vnitřních hranicích musí zůstat úplně poslední možností úplně takovým tím posledním útočištěm. E, slovo k tomu také musí mít i rada a členské státy. A e, všechny názory těchto zúčastněných stran musí být vzaty v úvahu. Ještě chci říct jednu věc. A to je taková čistě politická věc. Tato otázka se nesmí stát součástí domácí politiky. Alternativní řešení, jako například policejní kontroly nebo přeshraniční spolupráce, musí být vždy e, prioritou. Doufám, že se nám podaří rychle dosáhnout kompromisu v tomto návrhu, protože podle našeho názoru je ten návrh dobře vyvážený a dobře zastupuje všechny legitimní zájmy. Nová pravidla se pak budou muset začít uplatňovat musí zabránit možným zneužitím systému a musí zaručit to, že všichni mm, budou pravidla dodržovat. Těším se, až si přečtu hodovou zprávu paní Fajon. Je to zpráva o legislativním návrhu na změnu šengenského hraničního kodexu, který právě navrhujeme a zároveň, jak víte, ehm, mobilita uvnitř Schengenu si vyžaduje zabezpečení vnějších hranic. A z toho důvodu od roku 2015 činíme velké pokroky eh, v zprávě našich vnějších hranic. Výsledkem je to, že počet migrantů, kteří přecházejí přes eh, ta východní eh, stezky nebo přes moře, se výrazně snížil. Klíčovým prvkem bylo zřízení Evropské pohraniční stráže a pobřežní stráže, která teď už eh, je plně funkční. Hmm, příslušná agentura nyní zaměstnává více než 1200 strážníků, kteří a pomáhá zemím, které jsou na té první linii. A pak je tam ještě 1500 pracovníků, kteří e, jsou e, v pohotovosti, pokud by bylo zapotřebí navýšit počty. Pokud e, chceme zachovat absenci kontrol na vnitřních hranicích, musíme posilovat kontroly na našich vnějších hranicích. Tež se musíme rozhodnout, zda chceme, aby ta stávající e, pohraniční a pobřežní stráž fungovala tak, jak funguje nyní, nebo zda chceme, aby byla ještě posílena a aby vznikl takový opravdový e, integrovaný systém ochrany hranic Evropské unie. Tento systém eh, nebo o tomto systému budeme hovořit i, až budeme hovořit o rozpočtu. Musíme se rozhodnout, jakou cestu do budoucna vybrat a pak tím pádem budeme na to muset najít dostatečné prostředky v unijním rozpočtu. Do roku 2020 Eh, bude mít <coughs> pohraniční a pobřežní stráž asi tisíc pracovníků a mm, rozpočet asi 350 milionů. Pokud bychom chtěli navýšit kapacitu alespoň na 3000 pracovníků, tak bychom na to potřebovali 20 až 25 miliard na systém, kde by pracovalo 100 tisíc pracovníků a byl by to systém, který je podobný systému Evropské unie. Vážené kolegyně, vážení kolegové, názor Evropského parlamentu na tyto návrhy při vytvoření Evropské pohraniční stráže a pobřežní stráže jsme potrhli i význam nábratových návrat všech eh, žadatelů, kteří eh, nemají nárok. Eh, <clears throat> zároveň je to, jsou ty návratové lety něčím, co vlastně doplňuje politiku členských států pomáhat těm, kteří opravdu potřebují tu pomoc. Zároveň ale nebezpečí a kteří abychom um, umožnili ochranu volné mobility těch cestujících v dobré víře. Už jsme v tom také pokročili. Máme nový systém vstupu a výstupu, ten již byl dohodnut. A další prioritou systém pro cestovní informace a povolení. Také se hovoří o posílení šengenského informačního systému, Eh, systému ECRIS, což je systém spojení trestních rejstříků a tak dále. Musíme dosáhnout rychle dohody v těchto všech věcech, které jsem teď právě vyjmenoval. V nedávném šetření Eurobarometru se 92% euro... dohody v těchto všech věcech, které jsem teď právě vyjmenoval. V nedávném šetření Eurobarometru se 92 evropských občanů eh, souhlasně vyjádřilo eh, k tomu, že členské státy mají sdílet informace a aby naše systémy byly interoperabilní, abychom mohli lépe bojovat s eh, závažnou trestnou činností a abychom mohli hra, chránit naše hranice. Máme zde také pracovníky, pohraniční stráž, policii, soudní pracovníky. Všichni tito pracení jednotného vyhledávacího rozhraní. Bude to vlastně takový celoevropský vyhledavač pro všechny tyto centralizované systémy. Takže, jak vidíte, máme mnoho takových stavebních kamenů, díky nimž se nám pak podaří posílit jeho odolnost. Z těchto důvodů a i poté, co jsem si veslechl diskuse jak s vámi, tak i s členskými státy, předložíme naši koncepci evropského integrované zprávy hranic, uplatňovat stejná šengenská pravidla, ale zároveň by měli spolupracovat, měli by pracovat ve stejném duchu, podle stejných hodnot a za stejným cílem potřebujeme. Pak tedy vznikne opravdová Evropská pohraniční stráž a pobřežní stráž. Radu, aby se konečně rozhoupala, aby se konečně rozhodla, že Bulharsko a Rumunsko může vstoupit do šengenské oblasti, že se k nám do evropské rodiny můžou přidat. Navíc jsou už eh, technicky na to tyto země připraveny. Vážení kolegové, spolupráci. Musíme i nadále pracovat ruku v ruce v otázkách, jako je migrace, ochrana bezpečí. E, musíme pracovat v rámci nebo ve v duchu solidarity, vzájemné důvěry a paralelně společně musíme usilovat o zachování Schengenu, protože politicky, ekonomicky, sociálně i zeměpisně. A Schengen je zárukou geografické jednotnosti Evropy. Zaručí jednotnost našich národů a všech našich občanů. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much, Commissioner. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. V zásadě souhlasíme s tím, co jste říkal ohledně jednotnosti, kterou potřebujeme, ohledně integrace Schengenu. Všechny instituce Evropské unie jsou zde zastoupeny. Parlament, komise a rada. Symbolem je v podstatě samotnou logikou za fungováním Evropské unie. Tania připomněla politické i hospodářské spolupracovat se státy, které už jsou v šengenském prostoru, ale měli bychom i nadále spravovat hranice, které eh, vyskákaly bez důvodu. Hmm. Rumunští občané by přece měli stejná práva jako němečtí občané, měli by nyní procházet. Jsem nebyla kontrolována, ale pak jsem přistála v Rakousku, kde mě kontrolovali, protože jsem přiletěla z Bulharska, které není součástí e, eh, šengenského prostředí.